Yes, dear colleagues, thank you for being here. We will start in time. Vážení kolegové, děkuji, že jste se dostavili. Začneme včas. Vzhledem k tomu, že máme jen eh, dvě hodiny času a máme ještě nový bod programu, který hned vysvětlím. Za prvé, Včera odpoledne jste měli obdržet formou e-mailu výsledky eh, hlasování na dálku k pozměňovacím návrhům k těm šesti balíčkům, které teď tedy mohou oficiálně validovat. Já nebudu číst oficiálně celý e-mail, nebudu jmenovat každé, každý pozměňovací návrh, ale mohu oficiálně oznámit tento výsledek. Pak je to další věc, kterou s vámi chci probrat. Včera odpoledne jsme obdrželi dopo, doporučení konference předsedů výboru, aby Evropský parlament a rada navrhly úpravu nařízení 2016 lomeno 1621 tak, aby toto nařízení mohlo být použito po zmírnění dopadů pandemie COVID. Tady musíme ještě tedy spolupracovat s ostatními výbory a je to celé podle pravidla 59. Vzhledem k tomu, že došlo k přerušení dodávkové řetězce především ve strojírenství, strojírenský průmysl neměl přístup k esenciálním zařízením, jako jsou čerpadla a podobně. A podle nařízení 2016 1628 všechna zařízení, která používají tuto přečerpávající techniku, musí být zkompletována do 30. června tohoto roku. Jde o 40 tisíc takzvaných přechodových motorů, které upravuje toto nařízení, již se netýká motorů pro silniční provoz a jde tedy o e, motory, které byly e, e, vyrobeny do 31. prosince 2019. Tady jde tedy pouze o posunutí zákonné lhuty v důsledku pandemie COVID. My jsme tedy to konzultovali s výborem Envy, který podle pravidla 58 nás požádal, abychom naléhavě prodiskutovali tuto záležitost. My jsme obdrželi také požadavek písemně e-mailem a my jsme tedy přijali návrh, tedy koordinátoři nejprve o tom tedy rokovali a rozhodli jsme se jít s jednodušeným postupem bez pozměňovacích návrhů. A to znamená, že můžeme schválit návrh komise a již tuto středu hlasovat na plenárním zasedání. Takže jistě chápete, proč je to naléhavé. Koordinátoři souhlasili s přijetím zjednodušeného postupu a my budeme plně zapojeni spolu s výborem Envy do hlasování. Eh, je tedy třeba naléhavě prodloužit a lhůtu z 30. června 2020 do 30. června 2021 pro uvádění na trh strojírenského vybavení, které již bylo vyrobeno. To je důležité říci. A teď, abychom mohli hlasovat pouze jedním jmenovitým hlasováním k této věci, než tedy k tomu můžeme přistoupit, musím si od a pak tedy půjdeme cestou zjednodušeného hlasování, což jsme původně nepředjímali. Já to hned vysvětlím, ale nejprve musíme ověřit, že máme kvórum. To víte, jak víte, tedy to probíhá tak, že se musíte hlásit, nebudeme používat hlasovací karty Já vysvětlím proč. Takže my pouze potřebujeme zjistit, jestli je kvorum k dispozici v této místnosti a ti, kteří budou hlasovat na dálku, prosím, zmáčkněte pravé tlačítko. Že máme kvorum, děkuji. Můžete tedy přestat hlasovat a to je také důležité. Já vysvětlím proč. Jak budeme postupovat v tomto hlasování? Poslanci, kteří jsou v místnosti, se budou muset hlásit, ne používat kartu, protože tento systém nefunguje. A poslanci doma budou muset zmáčknout to příslušné tlačítko, na kterém je hlásící se ruka, ale ne hned. Já se musím formálně zeptat, kdo je pro, proti a kdo se zdržel. Pak teprve můžete hlasovat. Půjde o hlasování ke třem otázkám. A já tady položím postupně tři otázky. Takže první otázka. Kdo je pro tento návrh? Můžete se hlásit, ať už v místnosti nebo na dálku. Prosím, stisněte příslušné tlačítko. Ti, kdo hlasují na dálku, mohou hlasovat jenom jednou. Pokud jste pro, můžete se hlásit. Teď eh, tady i v rámci systému se přestaňte hlásit. Druhá otázka, kdo je proti? Teď se můžete hlásit, pokud jste proti. Nikdo není proti? A teď se zeptám, kdo se zdržel. Pokud jste se zdrželi, zase se prosím přihlaste. Nikdo se nezdržel? Tím jsme uzavřeli hlasování. 17 pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel. A tím tedy můžeme považovat naše stanovisko, stanovisko našeho výboru za schválené. A to je důležité, protože na plénu se o tom bude jednat zítra. A nyní tedy k řádnému programu. Závěrečné hlasování k šesti návrhům. Já tedy mohu zahájit hlasování. Můžete tedy hlasovat jak elektronicky, tak prostřednictvím tištěných hlasovacích lístků. Zahajuji hlasování. Máme na to lutu 10.15. Výsledky konečného eh, hlasování budou zveřejněny na webové stránce výboru IMKO a také se o nich dozvíte e-mailem. A nyní, protože nechci, aby pan ministr eh, musel čekat eh, dál, slovo panu Petru Altmajerovi, který je federálním ministrem pro hospodářství a energetiku, a paní Lambrechtové, která je federální eh, ministriní pro spravedlnost a ochranu spotřebitele. Já je oba vítám na tomto zasedání. A připomínám, že záměrem tohoto zasedání je seznámit se s prioritami německého předsednictví a otevřít debatu dávám slovo panu ministru Altmajerovi na prvních deset minut. Ehm, Dámy a pánové, milí kolegové, kolegyně, dobré ráno vám všem. Je mi potěšením, že spolu s Chris, paní Kristýnou Lambrecht s vámi mohu pohovořit my, si, my jsme si vědomi toho, jak velkou zodpovědnost nese naše předsednictví nejenom v době boje s pandemí, ale i další stěžující podmínky komplikují naši práci. Čekáme, že minimálně v první polovině našeho předsednictví se scházet na půdě rady a veškerá setkání budou virtuální. Za chorvatského předsednictví to zafungovalo docela dobře, docela dobře, ale jistě to není tedy jednoduché řešit některá témata. Proto je třeba, abychom pracovali o to intenzivněji, minimálně na půdě rady. Já jsem tedy zodpovědný za hospodářskou soutěž, soudržnost, energetiku, a ekonomiku a také digitální ekonomiku, takže já vlastně budu zasedat v pěti formacích rady. Spolu se sekretariátem chceme eh, představit balíček solidarity a hospodářské obnovy. Máme také návrh eh, fondu pro obnovu, který musíme zpracovat. A my doufáme, že všechny země Evropské unie v dohledné době budou mít možnost víc této krize posíleny. Samozřejmě to si vyžádá spoustu práce a není to jenom otázka finanční podpory. Proto hodláme být velice aktivní a solidární. Chceme ukázat našim občanům a občankám, že jsme schopni nastartovat eh, ty přeshraniční dodávkové řetězce, mm, že tedy eh, se nevrátíme do času před globalizací a že v některých strategických, především v některých strategických odvětvích, jako je zdravotnictví a podobně, dokážeme být eh, nezávislí, dokážeme být aktivní a řešit problémy jednotlivých zemí či regionů, které byly zvláště dotčeny pandemií. Já jsem především rád pro jednotný trh v rámci toho takzvaného fondu pro obnovu a víceletého finančního rámce bude dostatečně podpořen. My chceme podpořit především takzvané malé a střední podniky, chceme posílit jejich konkurenceschopnost a tak přispět k efektivnímu fungování jednotného trhu. Takovým těžištěm našich aktivit je otázka jak vlastně posílit postavení Evropy v rámci mezinárodních eh, vztahů. To eh, se odvíjí nejenom od posílení hospodářství, ale také je důležité, aby ty národní reakce na eh, pandemii byly jednotné. Tady, myslím, panuje velké zklamání. Já jsem pracovala v roce 1990-94 a pocházím ze Sárska kde vlastně ty hranice mezi Francií, Německem, Lucemburskem už dlouhé roky neplatily, nebyly vidět a proto jsem byl velice zklamán, když jsem viděl, do jaké míry tato pandemie vedla k tomu, že se obnovily nejenom národní hranice, ale také tradiční národní postupy. Ať už jde o dodávku služeb, volný pohyb. Což vedlo k tomu, že lidé stáli dlouhé hodiny ve frontě na hranici a nedostali se vlastně přes hranice na svá pracovní místa. Protože jednotlivé národní státy zavedly opět hranice, proto musíme zabránit tomu, aby se podobná situace opakovala. Musíme posílit jednotný trh a proto v září plánujeme schválit závěry rady k politice jednotného trhu. Chceme také posílit digitální suverenitu Evropské unie. My jsme všichni žili, jak důležitá digitalizace je právě v časech pandemie. A řek, také jsme zjistili, že tady pořád ještě jsou velké nedostatky. Proto chceme připravit eh, balíček, který by vedl k zavedení suverénní evropské datové infrastruktury. tak aby všichni měli nárok na datové toky podle eh, poměrně ambiciozních evropských na, na norem nebo na ambiciozní úrovni. A budeme také pracovat na tom, jak jednotlivé členské státy ukládají a spravují data. Eh, například ve Francii už je tedy rozjetý takový projekt, do kterého se zapojili eh, podniky více než 300. Také eh, tedy spolupracujeme s belgickou nadací, která vlastně zpracovává právní rámec pro to, aby to celé mohlo fungovat. A my jsme také tedy v úzkém kontaktu s příslušným komisařem, který je zodpovědný za tuto věc. Doufáme, že se nám podaří vytvořit celoevropský projekt a i naše předsednictví v tomto ohledu postoupí ku předu. Chceme také dále rozvíjet digitální vnitřní trh. Chceme, aby ta evropská společnost fungovala na bázi gigabajtů, především v oblasti dodávky služeb. A k tomu uh, je třeba si tedy položit otázku, do jaké míry Evropa chce přejít na ekonomiku na bázi platform, do jaké míry je to průchodné do jaké míry eh, pozbudíme nové začínající podniky, aby se zapojili do těchto aktivit a do jaké míry jim vytvoříme podmínky pro to, aby skutečně mohli růst. To souvisí s dalším rozbojem spotřební ekonomiky a pokud to dobře regulatorně upravíme, mělo by to vést k větší přidané hodnotě, transparentnosti, větší svobodě rozhodování. Což ale může fungovat pouze pokud nám tady zároveň nebudou vpůsobit nadnárodní monopoly. A proto eh, mě to zase vede zpátky k té úvaze, že tedy se musíme na evropské úrovni zamyslet, jakým způsobem umožníme našim podnikům zapojit se do digitální ekonomiky. A z toho se pak odvíjí celá řada jaká by měla být průmyslová politika, politika hospodářské soutěže k tomu například komise chystá návrh moderní industriální politiky a my také tedy eh, budeme dále pracovat na těch eh, projektech eh, celoevropské IPCI na zavádění technologií na bázi 5G. My tedy máme na našem programu celou řadu bodů k tomuto tématu a doufáme, že ve spolupráci s Evropským parlamentem alespoň v některých těch bodech se nám podaří dospět za našeho předsednictví k úspěšnému závěru. Um, Předám teď slovo ministrině Kristýně Lambrecht, která se zabírá spravedlností a ochranou spotřebitelů. Máte slovo, můžete pronést svůj úvodní projev. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážení eh, poslanci, vážený kolego Altmajere, vy už jste vlastně představil ty eh, hlavní eh, priority našeho předsednictví, já o tom pohovořím z pohledu ochrany spotřebitele. Včera večer zasedala poprvé Evropská rada ve videoformátu na toto téma. Byla to tedy Rada pro spravedlnost. Jsme tam měli možnost hovořit s našimi kolegy Máme před sebou těžké časy, ale zároveň se nám vlastně otvírají nové možnosti, například ve formě těchto videokonferencí, protože to je jistě eh, varianta do budoucnosti průchodná, kterou bychom mohli používat i po odeznění pandemie. I ty videokonference přispívají k užitečné výměně názorů a já se těším na další spolupráci. I v tomto formátu, a to třeba i s Evropským parlamentem. Včera na zasedání rady jsme hovořili o problematice právního státu a omezení určitých práv a svobod v této těžké době. Tady se tady nabízí otázka, jak to eh, zpracovat, protože to bude vodítkem i pro potenciální další krize. Je třeba tedy trvat na zachování základních hodnot, jako je vláda zákona a pořádku dodržování základních občanských a lidských práv. Hovořili jsme konkrétně například o tématech hate speech a fake news. To je téma, které je vlastně velmi aktuální i pro spotřebitele a spotřebitelky. Přesně v téhle době. Nejde jenom o to, že spotřebitel může eh, být klamán zavádějící reklamou či zavádějícím spravodajstvím, ale může to vést i k tomu, že si nakoupí nějaký nebezpečný produkt a za našeho předsednictví se chceme tomuto tématu věnovat. Chceme omezit tento jev. Naše ochrana spotřebitele se bude soustředovat na tři body. Za prvé tedy chceme prosazovat myšlenku trvale udržitelného konzumu spotřeby, za druhé digitální transformace našich spotřebitelů, souvisí i s tím programem OSN na roky 2020-2030 a konečně chceme v tomto kontextu lépe, kontextu lépe chránit práva spotřebitelů. Je důležité, aby v Evropské unii došlo k obnovení hospodářského vývoje, aby vyšla posílená z této krize, podobně jako po finanční krizi 2008-2009. Klíčovým faktorem pro obnovu hospodářství bude znovu nastolení důvěry spotřebitele. A my uděláme všechno proto, abychom proto vytvořili podmínky. Všechny členské státy zavedly eh, opatření, která zmírní hospodářský dopad pandemie na občany a občanky. A protože je evidentní, že tedy právě tato krize nemilosrdně odhalila slabiny spotřebně orientované ekonomiky. Já mám, myslím, nemusím dávat žádné příklady, všichni víme, o co jde. Tato krize také vedla k e, masovému šíření e, bankrotů a platební neschopnosti. A tady je třeba, abychom jako Evropská unie pracovali na pojištění nesolventnosti, pro některé provozovatele, například provozovatele aerolinek. Chceme také posílit spolupráci na bázi CVC, která se nám osvědčila v době krize. Pokud jde o e-commerce, tedy elektronický obchod, tady se ukázalo, že je ještě co zlepšovat. Například eh, pokud jde o ochranu spotřebitele, eh, protože Například se nám na trhu objevily tedy neověřené nebo i nebezpečné zdravotní prostředky a léčivé přípravky a s tím je třeba bojovat. Pak je tu také problematika lepšího ošetření ochrany duševního vlastnictví a to, jak v tom tedy materiálním i nemateriálním dopadu. My budeme analyzovat dopady pandemie ve všech těchto oblastech a hodláme přijít s návrhem nových ukazatelů, nebo základních tedy eh, benchmarků pro ochranu spotřebitele. Jinak můžeme tedy eh, podpořit návrh komise k nové spotřební politice, který komise chce představit ke konci roku. My jsme tuto podporu vyjádřili i na radě. Jsme také jasně, že tato nová spotřební politika musí zohlednit poučení z krize COVID a musí přispět k tomu, aby ruku v ruce s touto transformací šla i takzvaná zelená a digitální transformace. Pokud jde i digitální transformace, tady se musíme věnovat pro tématům plat, ekonomiky na platformách a umělé inteligence. A především tedy pokud jde o nastavení regulatorního rámce pro umělou inteligenci a tak, abychom účinně eliminovali některé jevy, jako je například hate speech. Pokud jde o transformaci našeho hospodářství, musí být na trvalou udržitelnost naší spotřeby tak, aby například výrobky bylo možné opět opravit nebo používat opětovně. A to jsou pro nás prioritní oblasti. A zase to tedy souvisí se schopností mezinárodní spolupráce. Tady potřebujeme lepší propojení členských států. A dovolte mi ještě vyjádřit se přímo k umělé inteligenci. Potřebujeme jednotný regulatorní a legislativní rámec, který vyřeší ochranu a, a zmínění určitých rizik protože v této oblasti jde především o data a zpracování data a tady a tady jsou naše spotřebitelé velice nedůvěřiví a skeptičtí. Ale pokud budeme mít jasná pravidla pro fungování v této oblasti jistě se tuto důvěru podaří posílit. Také je důležité nezapomínat na etický aspekt užívání umělé inteligence. A e, je důležité, abychom vycházeli z toho základního principu, že technika musí sloužit lidem a ne opačně. A opět tedy německé předsednictví v tomto ohledu hodlá přijít s návrhem určitého legislativního a regulatorního rámce. Užití umělé inteligence může totiž mít eh, negativní dopad na naše občany a občanky, vést k určité diskriminaci a znevýhodnění. A naše občané musí mít možnost tedy nejprve vůbec rozeznat, že možná dochází k diskriminaci na bázi umělé inteligence a pak také mít možnost se bránit. A proto potřebujeme transparentní a přehledné a jasně srozumitelné vedla pro rozhodování a řešení. Rizice, rizice diskriminace je třeba řešit přednostně, my jsme to také jasně řekli Evropské komisi, aby tedy v budoucnosti byla umělá inteligence používána rozumným způsobem. Korona krize také jasně ukázala, že Evropa vlastně už má docela dobrou úroveň ochrany spotřebitele, ale má problém s aktivním prosazením těchto užitečných pravidel v praxi. Proto musíme pracovat především na mechanismech prosazování a užívání práv, která spotřebitelé mají. Platí to například pro provoz na železnici, ale i další příklady. A já vím, že na půdě Evropského parlamentu je přímo výbor, který se věnuje dopravě a který tedy již oznámil, že má zájem spolupracovat. Již za chorvatského předsednictví se rozběhly určité iniciativy ve smyslu novelizace směrnice o nákladní dopravě. Vím, do jaké míry se nám tady podaří pokročit eh, ku předu. Je jasné, že máme naplánována určitá zasedání, ale vzhledem k tomu, že platí ta pravidla distancování, omezuje to naše aktivity až do konce předsednictví. A také nevíme, jestli například eh, se podaří uspořádat neformální setkání příslušných ministrů v některém z německých měst. Je to plánováno na 2. 3. listopadu, ale nevíme. A je třeba, abychom měli informace o tom, jak jsou vlastně zájmy a potřeby spotřebitelů, jak jsou chráněny v členských státech, které konkrétní ministerstvo se tím zabývá, protože to se mezi členskými státy eh, liší. Právě tato rozdílná odvětvová příslušnost vede k rozdílnému přístupu, ale na druhé straně tedy vlastně díky tomu um, slycháme i nové zajímavé nápady a iniciativy. Rada na téma ochrany spotřebitele by měla proběhnout v 1. prosince. Původně se setkat osobně ale budeme tedy zasedat opět virtuálně a budeme se zabývat tématem spotřební spotřebitelské politiky v rámci toho programu OSN na roky 2020-2030. A doufáme, že tedy eh, povedeme užitečnou diskuzi s Evropskou komisí. Samozřejmě budeme vás také informovat dále, jak dojde k nějakému konkrétnímu vývoji. My reagujeme den po dní na aktuální vývoj a dopady pandemie. A já se tedy těším na naše další setkávání, na další půdě Evropského parlamentu. Thank you, uh, minister. Děkujeme, ministrině Lambrecht. Je rozhodně pravda, že před námi stojí řada výzev a máme spoustu práce před sebou. Teď dávám slovo pro, pro dotazy. Budou dvě kola otázek. Poprvé to bude pro koordinátory politických skupin. Každý z nich dostane dvě minuty na otázku. Požádám pak ministry, aby odpověděli během tří minut. Takže dohromady se to vždy sečte na pět minut. Nejprve je to Andreas Schwab za EPP, máte dvě. Děkuji, paní, chci děkovat oběma ministrům za velice koherentní vystoupení a musím říct, že my už jsme eh, rádi, že jste byli ochotni s námi promluvit na půdě Evropského eh, parlamentu a já doufám, že budeme schopni harmonické spolupráce a eh, dosáhneme pokroku. Mám otázku na pana Altmajera. Vy jste hovořil o dvou věcech. Za prvé, Moto předsednictví je opětovné posílení jednotné Evropy. A k tomu tedy eh, se vztahuje i ten program obnovy Evropy, ten záchranný balíček pro příští generace, který by měl umožnit stabilizaci našeho hospodářství. Je jasné, že členské státy to sami nezvládnou, ale my chceme trvat na tom, že každé euro, které bude vynaloženo v rámci tohoto programu z evropských peněz, bude vynaloženo řádně. A je důležité, abychom to jasně zdůraznili i v závěrech rady, protože Evropská unie se bude muset zadlužit a to budou dluhy všech Evropů a Evropanech. A proto je třeba tedy velice pozorně dohlížet na to, jak jsou tyto prostředky užívány. A za druhé, hospodářství na bázi platborem. My jsme už včera hovořili o tom, jaký dopad to bude mít na hospodářskou soutěž. Teď je vlastně o to, abychom eh, kontrolovali hospodářská soutěž mohli v rámci eh, ekonomik na platformách provádět už ex ante, nikoli ex post, jak to bylo zvykem do posud. A k tomu je moje otázka, jak jaké návrhy k tomu konkrétně německé předsednictví chystá představit. Děkuji. Schwab, um, yes, ministers, please. Ano, prosím, pane ministře. Ich äh, teile die auf. Já uh, chci nejprve říci, že se svým přítelem Polodemérem eh, jsem v úzkém kontaktu a společně komisařem Thierrym Bretonem budeme Eh, dohlížet na to, aby získané prostředky v rámci záchranného balíčku byly vynakládány ne chvatně, ale řádně. A pokud jde o ekonomika na platformách, tady pořád ještě vedeme aktivní dialog s komisí, chceme zohlednit také návrhy komise. Eh, v Německu máme eh, tady vlastně samostatně běžící proces, v rámci kterého vzniká nová legislativa, která by to měla upravovat, ale já o tom zatím nemohu hovořit, protože je to tedy jen ve stádiu přípravy, ale je evidentní, že tedy to si vyžádá další iniciativu na evropské úrovni. Thank you. Děkuji. Teď paní Kristel Šeldemoze za SAD. Máte dvě minuty. Děkuji. Za socialisty chci poděkovat německému předsednictví za velice důležitý ambiciozní program. My se těšíme na to, že se naplní během příštího pololetí. Zajímá mě celá řada témat, které tady zazněly, jako je udržitelný jednotný trh, nakládání s také eh, se zemědělskými produkty, tak abychom neplýtvali zdroji a tak dále. Takže mě těší váš program. Nejprve se chci zeptat pana Altmajera. Jste hovořil o tom, že budeme mít odolný vnitřní trh a já se s vámi shodnu, že to je potřeba, ale není nejlepší se vrátit prostě k normálnímu stavu, co nejrychleji, aby se nám to povedlo. Máme totiž mimořádné okolnosti v současné covidové krizi ale musíme se přece pokusit obnovit normální stav co nejrychleji. Máme eh, přechodné období, která se prodloužila u řady návrhů, takže nebylo by lepší se vrátit do normálního stavu, do normálního běhu věcí, tak abychom nic moc neodkládali, aby členské státy vynakládaly co nejvyšší úsilí na to, aby legislativa se vymáhala a začala platit. A teď na paní Lambert. Líbila se mi myšlenka, vytvoření, nebo že toho budeme dělat více, abychom vymáhali například ochranu spotřebitelů, s tím se, na tom se shodneme, ale jak, na to se chci zeptat. Jak to, a za německou stranu, jak toho chcete dosáhnout? Myslíte si, že nějaká evropská agentura pro vymohává, vymáhání práva by mohla v tomto po, pomoci pro prosazování zákonu na úrovni, že by tedy kontrolovala, jak s tím členské státy nakládají? Uh, je to něco, na co se můžeme těšit. Já vám každopádně přeji mnoho štěstí do vašeho předsednictví. Děkujeme, Kristl. A teď prosím ministry. Ja, die Frage. Otázka k odolnosti jednotného trhu. Ano, až se vrátíme do normálu, je třeba, abychom vlastně postupovaly ruku v ruce s, s aktualizací zdravotní politiky a je pravda, že tedy tento virus a tato pandemie jen tak nepomine a pokud je o léč, dostupná léčiva, tady musíme dodržovat evropská pravidla, ale tam, kde tedy selhávají dodávkové řetězce v rámci evropské dochází k zpomalení dodávky či neexistenci dodávky je to často proto, že evropské podniky byly nuceny přestat vyrábět, protože již nemohly nakupovat polotovary a suroviny ze zemí mimo Evropskou unii. A tyto případy musíme analyzovat a zpracovat a zajistit, aby do budoucna, pokud se bude opakovat podobná situace, už máme opatření, která nám umožní takovou situaci řešit opatření, která nepo, neporuší fungování vnitřního trhu, která umožní volný pohyb zboží, služeb a lidí. A já osobně jsem za posledního německého předsednictví 2007 pracoval s tehdejším ministrem Wolfgangem Schäublem na zpracování určité strategie. Už tehdy jsme hovořili o tom, že je třeba bojovat proti nelegální eh, migraci. A už tehdy například v tom eh, rychlovlaku, který jede z Paříže do Frankfurtu, působily smíšené policejní eh, hlídky německé a francouzské policie současně a to nám tedy zafungovalo a je prostě nepřijatelné, aby 25 let poté, co vznikl šengenský prostor, se nám znovu vrátily národní hranice. To je prostě něco, co nesmíme připustit. Paní Lambrecht. Vielen Dank. Paní Lambrecht pro druhou otázku děkuji. Tato krize ukázala, že některá pravidla je obtížné prosadit v praxi, pokud jde o ochranu spotřebitele. Například pokud jde o směrnice, které, které upravují cestu. Došlo k zrušení celé řady zájezdů, ale kompenzace nebyla k dispozici. V Německu jsme nabídli takové dobrovolné řešení a také pojištění pro případ nesolvence. To znamená, že vlastně musíme přicházet s novými nástroji, která umožní ošetřit práva spotřebitelů a spotřebitelek. Já si myslím, že Nepotřebujeme za tímto účelem zakládat nějaké nové evropské agentury. Máme k dispozici dobré nástroje už teď, musíme je jenom lépe používat. A tady o tom budeme debatovat s kolegy z našeho předsednictví, když například hovoříme o regulatorním rámci pro umělou inteligenci, musí to být evropské řešení tady možná by dávalo smysl založit nějakou evropskou agenturu, která by dohlížela na prosazování pravidel v oblasti umělé inteligence. A my k tomu hodláme předložit návrh. Ministře. Děkuji, paní ministrině. A teď prosím paní Ditu Charanzovou za Rinu. Dito, máte dvě minuty. Thank you very much, ma- Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji oběma ministrům za jejich prezentace. Máte před sebou mnoho práce, Vy se ujímáte ve chvíli, která je velice složitá. Takže za svoji skupinu chci v první řadě popřát mnoho štěstí. Mám jednu politickou otázku a potom jednu takovou praktičtější. Andreas Schwab už na to narazil na digitální služby a zákon, který se k tomu vztahuje, kde výbor bude zodpovídat za tyto otázky a Německo hlasitě podporovalo vytvoření ex ante nařízení, které bude součástí tohoto aktu. Nařízení ex ante se dotkne nejprve mimo evropských velkých platform, budou muset vymáhat kontroly, budou muset uh, omezovat svoje ekonomické počínání v rámci e Unie a budou také, to celé také podpoří konkurenceschopnost. Vaše země se stav, staví velice kriticky k politice hospodářské soutěže a volá potom, abychom měli tzv. evropské šampiony a digitální suverenitu. Takže jak byste odpověděli těm, kteří říkají, že to je protekcionismus a že to jde proti zásadě volného obchodu a otevřeného jednotného trhu? o čem ostatně kancelářka Merklová mluví tak často. Za druhé řadu dokumentů, řadu textů IMCO, které stále musíme dokončit v trialogu. Například e, směrnice o notifikaci o službách, ale také e, směrnice o pojištění a žádná z nich není v prioritách vašeho předsednictví, takže můžete nám vysvětlit, můžete nám slíbit, že se budete snažit uzavřít tyto dva texty během svého předsednictví. Parlament už je připraven je připraven kdykoliv začít pracovat a doufáme, že se nám podaří tyto dva texty dokončit pro naše občany. Děkuji. Ano, děkujeme, dítě. Prosím, ministry, ať chcete začít který, kterýkoliv. Ja, wir haben, ja. Ano. Pokud o tyto právní akty chceme regulovat eh, oznamovací povinnost v oblasti dodávky služeb, ale víme, eh, že je proti tomu určitý odpor, že máme tedy blokující menšinu a proto pracujeme na tom, aby se tento, eh, tuto iniciativu podařilo za německého předsednictví prosadit. A tak Připravujeme návrh k digitálním službám, ten však bude k dispozici až v prosinci na konci německého předsednictví. Máme také naplánovanou orientační debatu za našeho předsednictví a já se chci ještě vyjádřit k jednomu bodu, na který upozornila paní Charanzová. Myslím, já v tom nevidím žádný protiklad. Otevřený jednotný trh, otevřená, otevřené světové hospodářství, plus ovšem určitá míra zodpovědnosti ze strany příslušných odvětví a i určitá eh, politická orientace. My eh, nyní zažíváme dobu, malé a střední podniky v Evropské unii kvetou a daří se jim prosadit se i v globální konkurenci. Ovšem existují určitá odvětví, kde prostě podnik musí být obrovské velikosti, musí mít možnost vložit do svého rozjezdu miliardy dolarů, aby se prosadil. A dochází i k tomu, že máme tedy takové giganty, které prostě jsou největší na celém světě a my nemáme žádnou možnost kontrolovat to, jak se tyto podniky chovají tím, že by například byly recipienty státní pomoci. A proto eh, jsme sice na jedné straně eh, respektovali veškeré eh, žádosti o slučování podniků, protože konec konců fungujeme podle evropského právního rámce, ale není možné například povolit fúzi v případě, že jeden účastník je čínský podnik, který doposud vůbec nebyl aktivní na evropském trhu, zatím působil v Africe, v Ázii, v Latinské Americe pouze. A za druhé, čínská průmyslová politika je konkrétně zamířena na Evropu a jsou členské státy, které eh, v například prodali veškerou, veškerá kolejová vozidla této čínské firmě. A e, to znamená, že tedy k tomu dochází i v Německu. My také máme provozovatele železniční trati, který, který, který všechna svá kolejová vozidla prodal čínskému podniku. My tomu nebráníme, per se, ale musíme chránit své zájmy. Zvlášť evidentní je to v oblasti digitální ekonomiky. Tady jsme svědky neuvěřitelného nárůstu objemu dat, která vznikají každou vteřinou a která jsou ukládána, protože je to e, vlastně základ pro další fungování celé řady podniků, které e, vydělávají na tom, že zpracovávají tato data. A i uchování dat je vlastně v rukou jen několika málo nadnárodních koncernů, většinou se sídlem v USA, některé se sídlem v Asii, téměř žádný se sídlem v Evropě, ale my chceme, aby i v této oblasti panoval pluralismus. Nechceme protekcionismus, nechceme autonomii, ale chceme zachovat otevřené hranice v rámci Evropské unie Evropské unii, která i na té globální úrovni vystupuje jednotně a je konkurenceschopná. Thank you, uh, Děkuji, pane Altmajere. Já nevím, zda ministrině Lambrecht chce k tomu ještě něco dodat. Ich möchte gerne noch... No, já chci dodat ještě něco k problematice eh, povinného u nákladních vozidel. My už jsme se o tom bavili za chorvatského předsednictví, zahájili jsme trialog a naše předsednictví se tím také bude intenzivně zabývat. Tady jde o úpravu spotřebitele, například co se stane v případě nesolventnosti. Provozovatele leteckých společností a zdali pak takový provozovatel má určité pojištění ve formě povinného ručení. My například v Německu trváme na existenci takového pojištění už v rámci povolovacího procesu. A já vám mohu slíbit, že my budeme v této věci postupovat i nadále angažovaně a budeme chránit potřeby a práva našich spotřebitelů. a myslím, já tady vidím velký prostor pro potenciální kompromis. Thank you, minister. Děkuji. Za ID Melchurs Buchheit máte dvě minuty. Uh, thank you. Good morning to everyone. Dobré dopoledne všem. Zdá se, že nejsem vidět, takže netlumačíme a mluvám.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 What do you believe, uh, how will the carbon border tax mechanism influence the prices in the European Union for certain consumer goods, for our producers here? Thank you. Thank you, Marcus. I guess... Děkujeme, Markusy. Jsou to tři otázky spíše pro ministra Altmajera. Já vás požádám, pane ministře, abyste dodržel limit tří minut. Děkuji. Máme tedy toto screenovací, toto screenovací nařízení, není to závazné pro členské státy, ale je to takový, taková paleta nástrojů. Je to implementováno v národní legislativě, už jsme schválili v našem a skrze parlament několik pozměňovacích návrhů vnitrostátní legislativy, která se týká eh, právě eh, pře, převzetí firm eh, a kontrol v, těchto, v tomto procesu. Jsme jedním z nejliberálnějších míst eh, na celém světě, bych řekl, kde je možné tedy převzít firmu, téměř jakoukoliv. A myslíme si, že je to v podstatě pozitivní, pokud jde o zahraniční investice, protože ty pak proudí do Evropy a investují se právě do evropských firm. Ale musíme zajistit, aby nedošlo k zneužívání například co se týče vojenských technologií, zboží dvojího užití, to jsou obojí otázky, kde je riziko. Máme také strategický zájem o to, abychom mohli kon- kontrolovat vlastní, měli pod, ve, ve svých rukou svoji kritickou infrastrukturu, proto jsme tedy převzali některé e, společnosti, které zajišťují sítě, to je před dvěma lety. To je tedy otázka, kterou neustále řešíme, neustále o ní vedeme rozpravy. Jsem tedy eh, neustále v, eh, v kontaktu s Margaret Vestager a také s komisařem pro průmysl panem Bretonem. Pokud jde o Nord Stream 2, tak my jsme jako německá vláda vždy si přáli umožnit diverzifikaci rizik. A zároveň Eh, respektovat zájmy Ukrajiny, oprávněné zájmy Ukrajiny. S komisařem Ševkovičem eh, společně v Berlíně jsme se sešli v prosinci a vyjasnili jsme si, že po realizaci Nord Streamu 2 bude velký tranzit plynu skrze Ukrajinu do eh, dohledné budoucnosti. A za druhé, pokud se realizuje tento projekt, budeme muset importovat více plynu z Ruska, protože evropské zásoby plynu klesají. V Nizozemsku tedy a v některých dalších evropských nebo mimo evropských územích, jako je například Spojené království a jeho územní vody. Takže právě proto je pravděpodobné, že v kontextu zelené dohody budeme potřebovat více plynu eh, od zemí, jako je pan řečník říká Sovětská, Sovětský svaz. Musíme ale zůstat svrchovaní a Německu skutečně záleží na těch takzvaných energetických terminálech, kde budeme mít plyn, který se bude dovážet do Německa a do celé Evropy. Ty terminály už existují v Belgii, v Nizozemsku a v Polsku a také v Itálii. Takže dovážet plyn ze Spojených států, případně z arabských zemí, v případě potřeby, abychom se vyhnuli například vydírání nebo nějakých ekonomických sankcí. A pak ještě nejde o, tu, o ten mechanismus eh, uhlíkové daně, je to prostě uhlíkový mechanismus jednáme o tom, nejspíše se to předloží, eh, předloží to komise během září nebo října. A myšlenka je taková, eh, že máme výzvu následující. Budeme mít zelenou dohodu, tu implementujeme a to je v zájmu nás všech. Ale zároveň se musíme postarat, aby kapacity průmyslu v Evropě nebyly ohroženy únikem uhlíku ty mechanismy, které máme, zatím jsou k tomuto účelu nedostačující. A máme různé možnosti. Jedna z nich je, že budeme platit větší dotace do dotčených firm, což by bylo nesmírně nakladné. A nebo mohli bychom mít nějaký mechanismus, který poupraví situaci, který přenastaví situaci, vstoupí v platnost eh, co nejrychleji, jakmile se začne vyvážet zboží nebo dovážet zboží. Podrobnosti si teď dojasňujeme v komisi. Jsme konstruktivní, jsme otevření, chceme mít kompromis a jasné řešení. Tento proces začne, jakmile komise předloží nějaký konkrétní návrh v tomto ohledu. Děkuji. Děkujeme. A dále je Marcel Kolaja za zelené. Máte. Uh, Děkuji. Chci poděkovat předsednictví za jeho plán. Chci poděkovat ministrům za prezentace, které do jisté míry vlastně už zodpověděli některé otázky mojí politické skupiny. Mám tři otázky. Jedna se týče, týká umělé inteligence, jedna nařízení o terorismu a třetí eh, zákona o digitálních službách. Pokud jde o umělou inteligenci, stanovisko IMCO o etických aspektech umělé inteligence, které, o kterém se teď hlasuje paralelně právě v tuto chvíli, v těchto chvílích, tak toto stanovisko volá po legislativním návrhu k umělé inteligenci. A já souhlasím, jak konec, konec konců řekla i vy, ministrině Lambrecht, ve svém úvodním projevu, že transparentnost, eh, vysledovatelnost a vysvětlitelnost je něco, co je zcela nutné, nezbytné pro systémy umělé inteligence. A já mám otázku. Zda práce předsednictví se ubírá právě tímto směrem, to znamená podpora legislativního návrhu, nebo byste dávali přednost nějakému sdělení pouze. A z toho, co jsem slyšel ve vaší úvodním projevu, předpokládám, že to bude jasná odpověď ve prospěch toho legislativního návrhu. Co se týče terorismu a souvisejícího nařízení, mě by zajímalo, zda očekáváte, že se to nařízení dokončí během vašeho předsednictví a v neposlední řadě, co jde, pokud jde o digitální služby tak a související akt, tak by mě zajímalo, zda se hodláte setkávat s členskými státy, eh, až budete no, ti, při přípravách na zveřejnění tohoto aktu. Přeji vám mnoho štěstí ve vašem předsedě za svoji politickou skupinu a těším se na vaše odpovědi. Děkuji. I guess both ministers... Mohou nyní odpovědět oba ministři. Marcele, děkuji. Máme dlouhý seznam, to buďte struční. sehr äh, äh, ähm, interessanten Fragen. Ähm, wir glauben, dass man bei der künstlichen Děkuji velice zajímavé otázky o umělé inteligence. Je třeba dávat pozor na to, abychom to s regulací eh, nepřiháněli. Je třeba prodiskutovat určité etické aspekty, ale nesmíme zapomínat na to, že v tuto chvíli právě v téhle oblasti padá velká hospodářská soutěž a eh, zavádění jakýchkoliv eh, řešení, která upravují užití inteligence, například pokud je eh, využívána pro eh, autonomní vozidla, mají například americké podniky obrovský náskok. Víme, že v San Francisco již jsou například povolená autonomní vozidla, která provozuje Amazon. A já jsem tedy z toho neměla radost, když jsem se to dozvěděla. A je tedy dobré, že se touto tématikou nesmíme však zapomínat, že eh, ve hře je vlastně i budoucí konkurenceschopnost Evropy. A eh, víme, že Evropská komise v tomto případě připravuje zveřejnit eh, návrh teprve v prosinci, dají se čekat náročná slyšení, náročné diskuze a já bych tu diskuzi tedy mezi námi odložil až na prosinec, až budeme vidět víc. Ano, děkuji. Kolega Koleja si dobře prohlášení. Já považuji transparentnost za mimořádně důležitou. Je to předpoklad jakéhokoliv přijetí. A aby tedy vlastně řešení, se kterým přijdeme, bylo opravdu přijímáno a mělo pozitivní hospodářský dopad, musí být akceptovatelné. A jak už jsem řekla, tedy evropští občané a občanky se dívají na věc v tuto chvíli velice skepticky. Právě proto je ta transparentnost tak důležitá, abychom tyto výhrady rozptýlili. V posledních měsících a letech jsme zavedli, zažili debatu na téma eh, pandemie, to je sice jiné téma, ale šlo o to, do jaké míry lze věřit datům. A my vidíme, jak velká skepse v tomto ohledu panuje, zvláště pokud je o centralizovanou zprávu a uchování dat versus to, že každý jednotlivec je zpravuje sám. A proto je tedy třeba pracovat právě na té ochotě přijmout centralizovaná řešení. Nařízení k boji proti terorismu o tom rozhoduje především kolega Zehofer, který je ministrem vnitra, ale já vás mohu ujistit, že my jsme do věci aktivně eh, zapojeni a eh, budeme prosazovat eh, zachování určitých základních principů. Pokud o takzvaný digitální akt, kolega už to řekl, my také čekáme netrpělivě na návrh komise, který přijde v prosinci. A pokud jsme komisi správně pochopili, teprve na začátku příštího roku se začne o tomto návrhu jednat na půdě formací rady. A pro nás je to velice důležité téma. Mám vlastní zkušenost s regulatorní úpravou některých jevů, například nenávistné projevy a falešné zprávy po internetu. A proto tedy teď netrpělivě čekáme na to, jak se k věci postaví komise. Ale jak už jsem řekla, čekáme tedy netrpělivě na návrh a pak teprve můžeme postoupit dál. Děkuji, paní ministrině. A nyní na seznamu paní Beata Mazurek za EKR. Máte dvě minuty, Beato. Děkuji, paní předsedkyně. Mám otázku na pana ministra Altmajera se velmi ráda podílím na této důležité debatě, která je také významná pro všechny naše občany. A věřím, že hlavní moto předsednictví nebude jenom prázdným slovem, ale promítne se v konkrétní kroky. Dámy a pánové, jednotný trh by měl být jádrem obnovy evropské ekonomiky po COVID-19. Měli bychom se soustředovat nejen na obnovu fungování, ale měli bychom jej ještě dále posílit a rozvinout. A naše frakce KR je pro odstranění překážek a administrativních omezení, která podvazují aktivitu firem přes hranice. Například eh, odvětví, které je velmi zranitelné, je například eh, oblast silniční dopravy. V současnosti sociální část toho balíčku 1 nebere v úvahu klíčovou úlohu silniční dopravy při zachování dodavatelských řetězců. A pokud skutečně chceme mít eh, společnou reakci na ekonomickou krizi, tak bychom neměli upřednostňovat zájmy jedné skupiny na úkor druhé. Na co se tedy soustředíte během svého předsednictví? Chcete odblokovat směrnici o notifikaci, která by byla dobrým nástrojem pro Evropskou komisi? A také by to bylo možné bez zasahování do služeb. Pane Altmére, máte tři minuty na odpověď. Děkuji. Náš slogan bereme vážně, chceme to opravdu prosadit, ale to znamená, že potřebujeme nové nápady. A jedním z takových nových nápadů je přístup, který praktikuje Nizozemsko i další evropské země už více než 10 let. Ve chvíli, kdy se odbourává na, na je, je třeba dávat eh, pozor eh, na to, aby takto postupovala i evropská úrovně. To znamená, my budeme dodržovat eh, princip jeden dovnitř, druhý ven, to znamená, že za každý nový návrh eh, odstraníme jeden, který už je zastaralý. V Německu měl tento přístup velice pozitivní dopady a proto jsme o tom ochotni diskutovat. Máme také návrh v našem programu, kdy po celé Evropě chce eh, tedy eh, vlastně v reálu otestovat účinnost některých technologií, například některých eh, oblastí, například technologií, například zpracování eh, kyslíku. A pak jsou tu i další laboratoře, eh, které tedy vlastně testují užitečnost některých technologií z pohledu evropských občanů a občanek a to je tedy vlastně nový vývoj a my také čekáme, jak se zachovají ostatní členské státy. Pokud jde o novelizaci příslušné směrnice, tady čekáme, až komise udělá první krok a my s tím máme určité problémy. Totiž, že prostřednictvím rozhodnutí, která padají v Bruselu, panuje vnímání, že některé klíčové kompetence členských států jsou vlastně pod tlakem, jsou ohrožovány, ale to je pro nás problém. My chceme, aby tedy znovu platil volný pohyb, ale je třeba se zamyslet nad tím, jak najít dobrý kompromis. Thank you, uh, minister. Děkuji, pane ministře. A na závěr prvního kola má slovo pan Martin Šedevan za GUE NGL. Máte dvě minuty. Děkuji paní minis, oběma ministrům moje. První otázka je na vás, pane ministře. Vy jste řekl, že chcete, aby ta digitální společnost v Evropě fungovala na bázi gigabajtů a Víte také, že Evropská komise říká, že Evropa by měla být takovým powerhouse, tedy takovou digitální mocností. To všechno zní velice dobře, ale zároveň nám tedy na evropském vnitřním trhu fungují monotolní, monopolní struktury, se kterými se snaží bojovat. Například tedy Evropská komisařka pro hospodářská soutěž uvalila sankce pokuty, ale nic se vlastně nezměnilo a evropští digitální hráči jsou v menšině, jsou oslabeni. Jak tedy chcete řešit tuhle situaci? Můžete být konkrétnější ve svém vystoupení? Já si myslím, že já s vámi souhlasím s, s vámi, že potřebujeme digitální autonomii Evropy. A za druhé, vy hovoříte o ochraně spotřebitele i v prostředí ekonomiky na platformách, to zní velice dobře, hovoříte o tom, že chcete regulovat hate speech a podobně. Ale vy jste upozornilová tedy na legislativy na půdě Německa, to je jedna věc, ale jak to vypadá na evropské úrovni? Vy jste v této souvislosti hovořila i o evropské industriální politice. Předsednictví rady, jejich průběh je často tedy ovlivňován lobbyisty. Budete v tomto ohledu transparentnější? Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane Šerdované. A máte dohromady tři minuty na odpověď, ministři. Ano, toto zasedání bude transparentní. A mm, můj sekretariát vám tomu rád dá podrobnější informace. Za druhé, pokud jde o právo hospodářské soutěže, Já jsem, když jsem představoval naši průmyslovou politiku. Eh, upozorňovala jsem na to, že máme tady takový manifest, který jsme schválili v roce 2019 a ke kterému se připojila i Francie a Polsko. A v Poznaně jsme představili eh, naši Poznaní loni v létě jsme představili naši představu budoucí průmyslové politiky. Eh, Zbudilo to určitou reakci, obdrželi jsme další nové návrhy, my jsme připraveni o tom disku, diskutovat. Předsednictví může být úspěšné pouze, pokud funguje jako určitý zprostředkovatel a prostředník a neprosazuje pouze vlastní zájmy. Samozřejmě, že všichni máme určité politické představy, určité plány, co bychom chtěli realizovat, ale musíme zohlednit i průběh aktuálních na světě. Sami pohybujeme se v určitém kontextu. A je tady velký pluralismus názorů i v Evropském parlamentu. Takže my si dáváme pozor na to, abychom nedávali zapravdu jen jedné straně. Digitální powerhouse, tedy digitální mocnost. My toho opravdu chceme dosáhnout. Máme dvě možnosti jak posílit větší, tedy posílit nezávislost na amerických monopolech, případně, sní, případně snížit tedy závislost. Chceme například stížit to, aby tito giganti skupovali startupy. Chceme taková, takovéto převzetí a fúze lépe regulovat. A opět tedy chceme, aby tady platila kontrola ex ante. Jak už jsem tedy řekla, my v Německu pracujeme na úpravě příslušné legislativy a druhé řešení na to nesmíme zapomínat. Hospodářská soutěž je vlastně nejlepším řešením situace v proti monopolně. Já myslím, že v Evropě máme úspěšné startupy, v německy například Get Your Guide. To je tedy ten podnik typu jednorožec, který zázračně vydělává peníze. A Máme tedy startupy, které by mohly těžit z ekonomiky na bázi platform, ale ve Spojených státech je dostatek rizikového investičního kapitálu, který si může dovolit takovéto podniky kupovat. A to znamená, že v Evropě musíme zavádět zajímavé, zajímavější podmínky pro financování a investice tak abychom tedy našim startupům umožnili další růst, a to i v té fázi, kdy už mají třeba hodnotu 50-60 milionů euro. Tak i takovým podnikům bychom měli nabízet evropskou podporu a na iniciativě v tomto směru pracujeme. Minister, Lambrecht, you want to add something? Ja, vielen Dank. Děkuji. kolega hovořil tedy korektně o tom, že platformy by měly na sebe vzít větší míru zodpovědnosti. Včera na našem zasedání rady jsme tyto témata konkrétně probírali a všichni kolegové, kolegyně se shodli na tom, že je potřeba dále jednat. To se týká i oblasti hate speech, já už jsem popsala, že v Německu jsme tedy jasně legislativně regulovali zodpovědnost za takovéto projevy a jde nyní nejenom o povinnost vymazat data to typu, ale je možné je za podněcování a výhrušky také trestně stíhat. A tady tedy vlastně se tomu musí přizpůsobit i náš federální prokurátor, který musí ještě vytvořit trestní sazby k jednotlivým trestným činům, tak jak byly nově nadefinovány. My se tady v tomto velice angažujeme a proto e, čekáme na návrh komise, ke kterému se hodláme připojit. Pokud je o dezinformace, tady tedy radostí převzít větší díl zodpovědnosti, vzhledem k tomu, jaké důsledky mají dezinformace, například v oblasti zdravotnictví, kde jsou prodávána falešná léčiva, padělaná léčiva. Tady je velice důležité chránit spotřebitele, a to i v prostředí digitální ekonomiky. A proto je důležité, že vedeme tuto diskuzi a my se těšíme tedy na veškerý ten program k ochraně spotřebitele, který komise hodlá představit na konci roku. A ještě vy jste se ptali tedy na transparentnost. Všechna jednání budou otevřená. Například se můžete i aktivně zapojit a to je pro sledovat vývoj dění a to je... Děkuji. A nyní zahájíme druhé kolo. Podle Dontova systému a podle našeho harmonogramu musím ještě jednou zdůraznit, že budu přísnější. Máte jednu minutu na otázku, dvě minuty na odpověď a směřujte své otázky na jednoho nebo druhého ministra a dodržujte čas, jinak eh, budu muset přerušit eh, otázky a odpovědi. Takže prosím se těchto pokynů paní Kokaláry za EPP. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chci položit otázku ministrni spravedlnosti. Děkuji za představení vašich priorit. Chtěla bych se soustředit na jednu z nejdůležitějších výzev v Evropské unii, kterou máme možnost řešit, a to jsou klimatické změny. A abychom mohli snížit emise a abychom mohli efektivněji využívat naše zdroje, klíčem bude, aby evropské podniky mohly přijít k oběhovému podnikatelskému modelu. Co udělá předsednictví, aby pomohlo jednotnému trhu, k, tému, k této zelené změně a přechodu na oběhovou ekonomiku. A co uděláte proto, abychom efektivněji využívali naše zdroje a současně posílili evropskou konkurenceschopnost a snížili byrokratičnost? Potřebujeme mít na své straně evropské podniky při tomto přechodu a ten přechod se nám nepovede, když zatížíme příliš podniky. Děkuji, Arvo. Pane Altmajere, prosím. Alt. Já se k tomu oficiálně vyjádřím ještě před letní přestávkou jakožto minister hospodářství Spolkové republiky. Nám jde však o to, abychom tedy vlast, aby nám tento typ průmyslu eh, z Evropy neutíkal. A proto musíme něco udělat na podporu například ocelářství nebo civilního letectví. A tady je tedy třeba přijít s určitou podporou, tak aby tyto odvětví nadále byly konkurenceschopné. My už jsme o tom hovořili s místopředsedou Timmermansem a dohodli jsme se, že Komise provede vyhodnocení dopadu toho, jaký dopad bude mít Green Deal, tedy ta zelená iniciativa na různá hospodářská odvětví a podniky, tak aby tedy vlastně nedohnala některé typy podniků k na jedné straně k bankrotu, na druhé straně by je nutila dále vyrábět špinavým způsobem, po tajmu. Děkuji. Paní Grapiny. Děkuji, pane ministře. Mám otázku, která se týká promyslové strategie. Skupina SAD připravila dokument a já bych eh, od vás chtěla slyšet jasněji, jak se díváte na evropskou promyslovou strategii, která bude brát v malé a střední podniky? Pokud chceme mít konkurenceschopnou promyslovou strategii, tak malé a střední podniky musí mít přístup k financování, musí mít přístup k investicím. Domníváte se, že francouzsko-německý pakt budí dojem stříštění trhu? Otázka pro paní ministrině. Hovořila jste o celních programech. To je ve fázi trialogu a domnívám se, že vnitřní trh nemůže fungovat bez řádného celního systému. Chcete zavést také část týkající se cel ve vašem pracovním programu? A poslední otázka pro paní ministrni. Co se stane, až naše vlády nebudou dodržovat zásady právního státu a trpět. Paní Grapiny, paní Lambrecht možná začne, ale buďte stručná, prosím. Já, vielen Ano, děkuji. Je důležité, abychom se v Evropské unii zabývali tím, že zvláda e, zákona a pořádku bude jednou, nadále jednou z našich základních hodnot, proto je to také téma na našem programu, tedy Rady pro průmysl. Já už jsem k tomu včera vystoupila rozsáhle. A také tedy na radě, které předsedá Hajko Mas, je důležité si přiznat, že tedy prosazovat myšlenku, že jakýkoliv přestupek k tomuto principu bude mít své dopady. My nyní pracujeme na uh, vlastně přípravy stanoviska k tomu, jak hodnotit, že v jednotlivých státech vládne zákon a pořádek a na základě toho se pak bude vyvíjet další debata o potenciálních postihech. Je třeba si uvědomit, že je to základní hodnota, kterou sdílíme všichni a kterou bychom měli možná znovu důrazněji prosazovat. Please. Já, eh, vlastní. Ano, pokud jde o cla, za dohledu v Ministerstva financí bude, jakmile se podaří dohodnout se na víceletém finančním rámci, postupovat aktivně i v této věci. Nejprve je ale důležité, aby představitelé států a vlád schválili víceletý finanční rámec, v rámci kterého se hovoří tedy i konkrétně i posílení některých odvětví. Já jsem od začátku jasně říkal, že německá průmyslová strategie je vlastně jenom takovým předpokladem pro další evropskou průmyslovou strategii. My tedy se podílíme největším počtem pracovníků průmyslu na vytváření hrubého domácího produktu ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi, ale jsme otevření diskuzi k tomu, jak i jiné členské státy tedy aby měli postupovat, aby dosahly podobné úrovně. Máme také strategii pro malé a střední podniky. My to všechno vlastně vidíme jako vzájemně prosázané, provázané. Je třeba posílit všechny aktéry, jedině tak je možné do, posílit odolnost a dosáhnout růstu. A my jsme tedy připraveni na diskuzi s dalšími členskými státy o tom, jak ještě lépe zlepšit náš návrh v té oblasti. Next. Děkuji. A teď prosím Tomislava Sokola za EPP. Tomislave, máte minutu. Děkuji. Já mám otázku na paní Lambrecht. Když máme špatnou koordinaci, různé reakce na krizi v různých členských státech, Máme různé ohledy politické, sociální, ekonomické. To nic, to nám nepomohlo a naopak to vedlo k daleko hlubším dopadům krize. A to mělo také negativní dopad na vnitřní trh Evropské unie. Takže po pandemii některé členské státy musí zavádět eh, ochranné prostředky, jako je plexisklo, různé roušky a tak dále a rozchází se to řešení v každém státě zvlášť. Tyto ochranné prostředky, s nimi se obchoduje a často to jde, tento obchod jde proti principům solidarity mezi státy. A jde to často i proti článku 35 smlouvy. A komise, zdá se mi, nad tím nějak zvlášť nestřeží nebo nějak zvlášť to ne, nevaruje. Uh, takže čekají nás nějaká nová omezení, čekají nás nějaká společná opatření v případě pandemie. Jak k tomu hodláme přistoupit do budoucna? Ano, děkuji tomu slové. Myslím si, že to je spíše pro pana Altmajera. Pane ministře, máte slovo? Eh, já vás... Ano. Pokud jde o otázku eh, zdravotnických ochranných prostředků, eh, eh, v praxi je to tak, že v Evropě existují pouze dvě zařízení, která jsou schopná vyrábět tedy tu speciální tkaninu, která je užívána pro výrobu ochranných prostředků. Zatím tedy e, vlastně došlo k tomu, že tahle tkanina byla vyrobena v Evropské unii, pak ale vyvezena do Ázie, kde z ní šily ochranné prostředky. A během pandemie se ukázalo, mm, že to může vést k tomu, že e, vlastní země, která předtím ochotně půjčovala a vyvážela ochranné prostředky, e, ostatním najednou má nedostatek. Došlo tedy a nebo případně i dál ochotně prodává do zahraničí a ne do Evropy. A to tedy rozhodně není optimální, proto jsme hned přistoupili k tomu, že tato národní pravidla by měla být předmětem přeskumu a rušení. Evropská komise tedy připravuje rozsáhlou regulaci volného obchodu v rámci Evropské unie a také mm, tady součástí bude kontrola vývozu. A vy jste se ptali velice správně, proč tady vlastně neposílíme výrobu těchto prostředků přímo v Evropské unii. V Německu jsme o to téma založili zvláštní tým Task Force, pracuje s příslušným odvětvím a zabýváme se tím, zdali máme vlastně v tuto chvíli v Evropě strojírenské vybavení, které umožní šít masky a podobně. A to by mělo vést k tomu, že minimálně 20 až 30 celkového objemu potřebných ochranných prostředků budeme schopni v Evropě vyrábět. A také budeme dělat lepší zásoby ochranných prostředků v době, kdy prostě nejsou potřeba, kdy není pandemie, tak, abychom byli připraveni na další krizi. A my jsme připraveni tedy všechna tato opatření zavádět i na evropské úrovni. Děkuji, pane ministře. A teď prosím paní Svenju Hein za Renew. Máte minutu. Děkuji, děkuji oběma ministrům za tuto výměnu informací. Německé předsednictví přichází ve velice obtížné době a proto vám přeji hodně úspěchu. Obracím se na paní ministrini. Ochrana spotřebitelů tak trošku kulhala v době pandemie i protože tady byly poškozena spotřebitelská práva lidí, kteří si koupili zájezdy a následně nemohli odcestovat. Tady tedy žádná podpora nebyla. Na druhé straně všechny státy rychle zachraňovaly své aerolinky. A já to považuji za, určité, za určitou snahu ignorovat práva drobných spotřebitelů a to považuji za nepřijatelné. A pokud je o regulaci eh, pasažerů v lete, tedy situace pasažerů v evropské dopravě, se novelizace příslušné směrnice. Já myslím, že tohle byl jasný příklad eh, postupné eroze ochrany spotřebitele na evropské úrovni. Co v tomto ohledu děl- hodláte dělat? Yes, this is for minister. Ano, to vypadá spíše na ministrině Lambrecht, prosím. Za takových časů krize, jako je pandemie, COVID, je třeba si uvědomit, že je obzvláště důležité chránit práva našich spotřebitelů. Není to možnost, je to nutnost. Je důležité, aby se spotřebitel mohl spolehnout e, na to, do čeho investoval. A proto Jak už jsem řekla na začátku, jsem přesvědčena o tom, že je třeba se bavit na evropské úrovni o tom, jak ošetřit tedy riziko nesolventnosti podniků, do kterých spotřebitel nějakým způsobem investoval, který si něco koupil. A pokud jde o zájezdy, tady tedy například je možné dávat má poukazy na příští dovolenou a ty budou svým způsobem nepřímo ručeny tím, že stát bude vyžadovat od všech cestovních kanceláří eh, povinné pojištění v případě pro případ bankrotu. To znamená, že spotřebitel nebude mít v ruce jenom nějaký bezcený poukaz, ale bude to fungovat. A pak je ale důležitý, nejdůležitější asi v této situaci proces prosazení práv spotřebitele. A tady je co zlepšovat a o tom jsme připraveni dál. Ano, děkuji paní ministrině. Alessandra Basso za ID. Ano, děkuji. Ministrině Lamprecht už zmínila, jak se hodlá postavit k dezinformacím a fake news. My si myslíme, že dezinformace a fake news proti tomu lze bojovat jedině pravdou, nikoli tím, že to budeme umlčovat. Máme nějaké komunikační systémy, které jsou součástí e, systému moci. A často si říkáme, že jsou spolehlivé a ostatní máme diskreditovat, ať už jsou to fake news nebo eh, nenávistné projevy. Takže i během pandemie, i v těch nejhlubších eh, v těch momentech krize jsme často naráželi na cenzuru. Takže já se chci zeptat, jaké faktické věci chce předsednictví udělat v boji proti dezinformacím a zároveň se přitom vyhnout cenzuře volného myšlení a projevu. Um, again, Děkuji a znovu paní Lambrecht. Die Meinungsäußerungsfreiheit ist um... Svoboda je jedním ze zásadních eh, principů a hodnot Evropské unie. Spolu se eh, vládou zákona a pořádku. Je to tedy právo, které musíme chránit nejenom oproti projevům hate speech, ale také dezinformacím. A já už jsem tedy hovořila o tomto tématu. U nás konec konců v Německu došlo i v případě případu vraždy bývalého starosty, který se stal obětí podnicování podněcování trestné činnosti. Má případy lidí, kteří se s celou rodinou museli ukrývat, protože mm, čelili výhruškám smrtí a podobně. Tento konkrétní starosta, který byl obětí, byl někdo, kdo tedy aktivně vystupoval na podporu azylové politiky, na podporu migratů a podobně. A tady asi nestačí, že zakročíme a ten, kdo šíří tyto projevy, se na čas stáhne. To prostě nestačí a je třeba zachovat bezpečnost našeho společného prostoru, protože je to jeden ze základních předpokladů našeho společného života. Pro nás je nepřijatelné, aby pro provoz a komunikaci na internetu platili jiná pravidla než pravidla v analogovém světě. To znamená, že i tyto digitální projevy nenávisti musí být trestně postižitelné. A my k tomu hodláme otevřít Diskuze Zatím panuje takové přesvědčení, že na internetu je možné všechno, každý si může říct, co chce a e, může být i kontroverzní a nic se mu nestane. Pokud jde o fake news, tady je důležité vést informační kampaně, ze kterých e, jasně e, poučíme naše občany, co všechno je potenciálně nebezpečné. Víme, že eh, tady se šířily všelijaké eh, fake news, například, že dezinfekci lze pít a zabírá proti pandémii. To všechno je nebezpečné a je to pro nás nepřijatelné. Samozřejmě každý má právo kritizovat a na kritiku, to je základní princip demokracie. Ovšem i tedy eh, tuto kritiku je třeba nějakým způsobem To není cenzura, to je spíš problematika ochrany spotřebitele. One minute, Anna. Anna Gavazine. Ja, um, vielen herzlichen Dank. Um... Děkuji oběma ministrům za to, že se účastní této diskuze. Já mám dvě témata. Obracím se na pana Altmajera především, ale možná bude čas. Pro Evropský parlament a komisi je důležité krize. Fan, paní van der Leyen o tom často hovoří. A já vidím, že v programu německého předsednictví předjímáte přijetí určitých opatření ve smyslu toho, že Evropa se vrátí zpátky k vlastním zdrojům, bude například více recyklovat elektronická zařízení, ve snaze získat určité cené suroviny. Co v tomto ohledu hodlá dělat německé předsednictví? Také my jako parlament chceme regulatorně upravit trvalou udržitelnost produktů. Za druhé, A pak je tu tedy také, předjímáte určitý akční plán na ochranu některých dodavatelských řetězců. Pro nás v Německu se, stalo, se z toho stalo žhavé téma. A teď je otázka, jak ta německá vláda, a především ministerstvo hospodářství, hodlá konkrétně postupovat. My v Německu máme zákon, ale možná by bylo dobré se jim inspirovat i na evropské úrovni. Děkuji. Thank you. Děkuji. Ano, já si myslím, že to bude spíš ale prosím, držte se toho časového limitu. Já, ich versuche ganz kurz. Ano, já se pokusím být stručný. Je to důležité téma. V Německu se tím zabývá ministrině pro životní prostředí a také na evropské úrovni, tedy příslušný komisař pro životní prostředí, tuto věc velice aktivně řeší. My tedy všichni si uvědomujeme, o jak důležité téma jde. Už od 80. let se nám podařilo dosáhnout na bázi oběhové ekonomiky efektivních úspor. Není to však jenom téma pro ochranu životního prostředí a pro regulatorní úpravy, je to vlastně i téma hospodářskou a průmyslovou politiku, protože odpady, které vznikají v důsledku našeho blahobytu, eh, nejsou vlastně jen odpadem z pohledu životního prostředí. Je to potenciálně i cená zásobárna dalších surovin. A tady, tady vlastně dochází k takovému prolínání průmyslu a ekologie a tady bychom asi měli udělat více a komisař Reindert už také tedy se vyjadřoval problematice právní úpravy dodávkových řetězců. Na to se tedy díváme velice příznivě. V Německy před třema roky přišli s národním akčním plánem, který upravuje situaci dodávkových řetězců a je důležité, abychom tedy kriticky přehodnotili fungování této legislativy na národní úrovni a, a následně se hledalo řešení i na úrovni evropské. Yes, thank you. I will... Ano, děkuji. Ta poslední otázka, touto uzavřeme, to bude Adriana Maldonada López za SAD. Děkuji. Já mám otázku na paní Lambrecht první řadě děkuji za to, že jste vystoupila na dnešním výboru na naší debatě, protože to je pro nás velice důležité, zejména z pohledu ochrany spotřebitelů. Ve svém pracovním programu pro předsednictví eh, je zásadní vnitřní trh a posilování tohoto trhu jako základního východiska pro obnovu po pandemii COVID-19. A já s tím naprosto souhlasím. Ještě je tam e, odstavec o ochraně spotřebitelů v rámci udržitelnější Evropy a s tím také souhlasím. Krize nelze mít pochybnosti k tomu, že digitální transformace bude jednou z, hybno, z hybných sil k východu z krize a bude to hlavní základ naší unie a naše, naší obnovy. Potřebujeme nové technologie, musíme je používat, musíme o nich mluvit. A mám kvůli tomu tři otázky. Jak vidí předsednictví? Eh, problém eh, ochrany spotřebitelů v kontextu krize. Dále, umělá inteligence, jak hodláte naložit s riziky? A za třetí, proměňuje se nám paradigma Evropské unie. Vidíme, že dokážeme rychle reagovat v krizi. A jaká opatření tedy eh, hodláme zavést v kontextu ochrany spotřebitelů v současné době? Děkuji. Dám nejprve slovo tedy paní ministrině Lambrecht Prosím, hovořte stručně a rovnou můžete pronést i závěrečný projev a potom dám slovo panu Altmajerovi. Musíme to už rychle ukončit. Děkuji. aber Verbraucher entsprechenden Schutz nicht. Z pohledu ochrany spotřebitele je důležité, jak už jsem o tom hovořila, že situaci pro spotřebitele upravíme tak, aby mohl věřit užití umělé inteligence, aby mohl věřit digitalizaci a proto je důležité tedy přizpůsobit tato pravidla na ochranu spotřebitele, která máme teď digitálnímu věku. My máme docela kvalitní pravidla na ochranu spotřebitele, ale nestačí na no. A to je právě ta jedna z největších výzev. Tady je třeba být transparentní, protože budeme-li transparentní, bude vše přijatelné a také z hospodářského hlediska to může mít velice pozitivní dopad. Já jsem přesvědčena, že řešení hospodářské krize, kterou máme v Evropské unii i po celém světě, potřebujeme právě, aby naše spotřebitelé věřili produktům. Až tedy dojde k oživení poptávky, Jistě to významně podpoří naše hospodářství, ale k tomu oživení poptávky dojde jen pokud spotřebitelé budou moci produktům věřit. A proto je, to, je tato problematika jednou z priorit našeho předsednictví. Děkuji. A ještě pan ministr Altmaier. Vážená paní předsedkyně, děkuji za toto pozvání. Já jsem si z této diskuze mnohé odnesl. A velice si vážím té možnosti s vámi hovořit a mohu vás ujistit, že německé předsednictví je vám nadále plně k dispozici. To bylo velmi stručné, děkuji vám mnohokrát. Paní ministrině, pane ministře, a pokud nás ještě slyšíte, tak vám chceme sdělit, že náš výbor může přispívat v této oblasti a budeme samozřejmě pokračovat v legislativní práci co nejdříve. Máme trošku spoždění, mám tu ještě jedno oznámení. To se týká výsledku hlasování. Máme tu výsledky pro všech šest záležitostí mezinárodní právě 31 pro 1 proti 4 se zdrželi. Digital Services Act 39 pro, jeden hlas proti, čtyři se zdrželi. Režim občanskoprávní odpovědnosti 38.1.5. Etické aspekty umělé inteligence 39 pro, jeden proti, čtyři se zdrželi. Práva duševního vlastnictví 43 pro, nikdo proti a jeden se zdržel. A poslední základní 41 pro a 11 proti. Máte v e-mailu všechny výsledky, bylo to elektronické hlasování. A za druhé, chci se velmi stručně vrátit k hlasování na začátku tohoto jednání a nebylo všem jasné, proč jsme hlasovali v první řadě, takže to hlasování se týkalo návrhu komise pro odložení termínu pro nařízení o nesilničních zařízeních. Tam máme sdělenou pravomoc, ale výbor Envy postupoval stejně a proběhly určité debaty na konferenci předsedu výboru, kdo se tím má zabývat. A výsledek je, že to bude na pořadu plenárního jednání. A byli jsme informováni včera, že také máme pravomoc k této otázce podle článku 58 o sdílených pravomocích a proto jsme museli dnes ve výboru hlasovat, zda souhlasíme s odkladem, což je návrh komise a toto hlasování bylo tedy zaznamenáno a můžeme se podílet zítra na rozpravě na plénu. To byl výsledek jednání koordinátorů a jednomyslně jsme se shodli, že máme postupovat takto zjednodušeně a to jsme také udělali nebyla jiná možnost hlasovat elektronicky nebo s papírovými hlasovacími lístky, tak teď už je to jasné všem, proč jsme hlasovali. A výsledek byl ověřen a nebylo to 17 pro, ale 19 hlasů pro a žádný hlas proti a nikdo se nezdržel. Takže tolik na vysvětlenou našeho postupu a bez dalšího odkladu Máme ještě 15 minut a vstoupíme k poslednímu bodu pořadu jednání, což je Všeobecný rozpočet Evropské unie na rok 2021 a navrhovatelem našeho stanoviska je pan Miller. Projednáváme návrh stanoviska a dám vám slovo na čtyři minuty. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, kolegové. Stanovisko, které dnes předkládám, obsahuje některá doporučení týkající se rozpočtového výboru a věříme, že budou v usnesení o rozpočtu zohledněna, pokud je o rozpočet na rok 2021. Rozpočet zahajuje sedmileté období MFF pro Evropskou unii a zde je důležité, že tento rozpočet byl vypracován ve velmi atypické pandemické situaci. Takže prosím, berte na vědomí, že všechna odvětví evropské ekonomiky byla zasažena a plán obnovy potřebuje obnovenou důvěru spotřebitelů. A proto prostředky v kapitole 1 by měly být dostatečné pro financování struktury jednotného trhu. A ten trh by měl být odolnější v krizových situacích. Také chci sdělit, že komise navrhla jeden program pro jednotný trh, který by měl podpořit efektivní fungování jednotného trhu a měl by usnadnit tok zboží a služeb. Také bránit praní špinavých peněz a podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků. Také se nám líbí, jak je financován CEF. Prosím, Mělo by to také usnadnit fungování jednotného trhu. A ve světle krizové situace, která byla často zneužívána, a byly používány nekalé postupy. Měli bychom také zvýšit ochranu spotřebitelů a chránit spotřebitele jak v transakcích online, tak také při transakcích offline. A ve svém stanovisku vyzývám komisi, aby přijala naše pilotní projekty a věříme, že i to přispěje k prosazování celního kodexu. Také vyzýváme komisi, aby podpořila přípravné kroky, které jsou v pravomoci výboru IMCO. Závěrem bych chtěl zmínit, že rozpočtový návrh zatím není konečný a naše stanovisko také není konečné a věřím, že během výměny názorů s kolegy budeme schopni navrhnout text, který bude odrážet priority pro rozpočet. Děkuji. Děkujeme, pane Millere. Teď předám slovo stínovým zpravodajům za EPP. Je to Andreas Schwab. Máte... Děkuji a děkuji panu Millerovi vedenou práci. Vždy, vždycky říkám, že náš výbor špatně utrácí peníze, jenom je snadno zpřístupňuje těm, eh, kdo platí daně našim daňovým poplatníkům, takže tady vlastně není moc co dodat k tomuto návrhu pana Millera. Já bych jenom řekl, že bohužel v krizi COVID-19, jak už jsme tady konec konců řekli, během výměny s německými ministry vznikl problém na hranicích. A to je samozřejmě problém i pro jednotný trh, pokud ho chceme udržet otevřený a chránit ho před protekcionismem. Tak Možná, že by tady mělo zaznít eh, právě to, ale myslím si, že všechny ty ostatní body jsou zcela zjevně správně a můžeme je podpořit. Takže pokud dovolíte, tak já udělám pozměňovací návrh v tomto smyslu, co jsem právě říkal, ale jinak stanovisko potvořím. Děkuji, Andreasi. A teď prosím Ditu Charanzovou za Renew. Thank you very much. very brief. Uh, the draft opinion is a good Návrh stanoviska je dobrým východiskem pro další práci. Jenom bychom měli zdůraznit, že program jednotného trhu by se měl správně financovat, což zatím ještě neplatí v, tom, v této podobě rozpočtu ani v širší debatě o víceletém finančním rámci. Totež platí o programu Digitální Evropy. Já jsem ráda, že řada z našich pozměňovacích návrhů je pro komisi přijatelná za výbor. Doufám, že všechny skupiny se postarají o to, aby nakonec v konečném balíčku EPS a PAS, aby se zahrnuly právě tyto otázky, pokud je o rozpočet. Ano, děkujeme to. Dále paní učice za ECEKR. Děkuji. Financování Evropské unie musí vycházet z měřených výsledků. Měřit jenom výstupy nestačí. Takže například úspěšnost škole, školících kurzů skrze výsledky, jako je například eh, zaměstnatelnost absolventů. Zda si našli pracovní místa. To je jedno z eh, čísel, nikoli jenom počet účastníků. Myslíme, že program jednotného trhu a jeho související návrh, který se soustředí na indikátory výstupu, jako je počet malých a středních podniků, které podporujeme, nikoli ale už jejich výsledky, jako jsou různé snížení nákladů, snížení časové náročnosti při zavádění malého a středního podniku tak eh, to je chyba. My financujeme, dejme tomu, 100 eh, firem, ale ty potom proces krachují. Tak to není úplně vhodné. Tímto říkáme, že je lepší eh, financovat 100 neúspěšných než 20 úspěšných. Jde nám přitom o zaměstnanost, jde nám o to, aby ty firmy byly úspěšné a měly příjmy. Navíc robustní eh, spotřebitelská politika nemusí vždy podpořit svědomí podniků a může to nakonec jít naopak proti spotřebiteli. My můžeme nastavit robustní záruky, například v, v, v automobilovém průmyslu budeme mít záruku na, dejme tomu, čtyři roky, ale potom to bude mít vliv na zvýšení cenu a to má dopad na spotřebitele. My tedy potřebujeme chránit spotřebitele, potřebujeme k tomu opatření, ale mělo by to být vždy v zájmu eh, spotřebitele, nemusí to být nutně robustní. Krize ukázala, že pokud klademe přílišný důkaz, důkaz důraz na ochranu spotřebitelů končí v jejich neprospěch, protože potom eh, museli firmy eh, vracet peníze do 30 dní po žádosti, eh, cestovní agentury museli nakonec eh, čelit eh, bankrotu nebo problémy se solvencí právě kvůli těmto pravidlům. Potom to vede k navýšení cen, například eh, balíčků dovolených a to potom vede ke snížení kvality života spotřebitelů. Takže my musíme hledat nějaký vyrovnaný přístup, musíme jít dále než jenom líbivé statusy na Facebooku. Děkuji, pane Juřico. Já nemám informaci o tom, že by ostatní stínoví zpravodajové chtěli se k tomuto vyjadřovat. V tomto případě vám můžu vrátit slova Lešku a můžete nám pronést závěrečná slova k, tomu, k, té, k tomuto textu. Ano, děkuji. Děkuji všem kolegům, kteří se vyjádřili. I děkuji těm, kdo předloží pozměňovací návrhy, jako je například pan Šváb. Já jsem si jistý, že na základě těchto pozměňovacích návrhů povedeme, vznikne velice komplexní, který pokryje většinu očekávání a potřeb jednotlivých skupin. Já si myslím, že fungování jednotného trhu by nemělo být kontroverzní otázkou. Samozřejmě se můžeme občas rozcházet v názorech, ale myslím si, že tam v těchto oblastech najdeme vyrovnaný kompromis. Všem děkuji za diskusi a e, vítám pozměňovací návrhy, pokud tomu chcete něco dodat. My je všechny pečlivě zvážíme. Ano, děkujeme, pane Millere. A tímto se dostáváme k závěru tohoto bodu na pořadu jednání. A můžeme se dostat do bodu různé do něco do bodu různé, což se ovšem nezdá. Jenom vám řeknu, že příští zasedání bude středa, čtvrtek eh, v září, 3. září. Ještě to potvrdíme. Pro koordinátory, prosím, nezapomeňte, že za 15 minut máme ještě jedno setkání. Děkuji vám a ano, je to opět se, se vzdáleným připojením.